Já si myslím, že tato sněmovna by také měla ukázat, že je potřeba ukončit stigma, které se pojí s touto nemocí. Das Ovšem nebyla technická poznámka, ale bylo to, myslím, v pořádku. Spravedlně, ne? A nyní se dostáváme k zprávě paní Grapíny. Celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou, paní Grapíny jako zpravodajka poprosila o slovo, takže prosím. Děkuji, pane předsedo.